Zítra ve středu 9 hodin budeme pokračovat. Pořad jednání je eh, na webové stránce. Já vám děkuji a rozprava je u konce.